Hlasovat budeme zítra v poledne. A dalším bodem na našem dnešním programu jsou jednominutové projevy a jelikož vidím kolegu Lambrindise, tak mu rovnou tímto uvolní místo. Dalším bodem na pořadu jednání jsou jednominutové projevy. Máme 36 žádostí. A můžeme si vyslechnout všechny, ale budeme velice struční. Budeme velice struční. Jedna minuta znamená jedna minuta. To je jasný. První příspěvek je od pana eh, Komuca Kose. Eh, Basesku. Takže nyní paní Basesku, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já bych nejdříve chtěla vyslovit svoji soustrast se všemi, kteří trpí v důsledku záplav v Rumunsku. Více než 23 lidí zemřelo a tisíce bylo evakuováno. Máme zde celou řadu eh, vesnic a měst, které byly zapraveny. 60 eh, tisíc eh, hektarů polí bylo zaplaveno, stejně tak jako celá řada silnic. A škody rostou každý den. A byla vytvořena hráz k ochraně města Galas a tato hráz je naprostou prioritou. Pokud by se tato hráz prolomila, dojde ke skutečně obrovské katastrofě. Nejenom největší podniky, ale také celá řada občanů by tím utrpěla. Rumunské úřady eh, podali žádost do 15. července o to, aby byla poskytnuta pomoc ze strany EU. Do 15. července by tak mělo být k dispozici, měly být k dispozici peníze. Nyní pan Svensson, jedna minuta. Mnohokrát děkuji. Celou dobu zde eh, posloucháme o tom, že je třeba šetřit a snižovat dluhy, dluhy, které byly nahromaděny. To je naprosto pochopitelné, že se o tom v současné době hodně píše. Ale jsou zde někteří, kteří nemohou snižovat výdaje, protože nemají vůbec žádné zdroje. Mnoho našich spoluobčanů, mnoho, mnoho lidí, kteří žijí v Africe, trpí e, skutečnou chudobou a nyní se hovoří o tom, že e, jejich že příspěvky těmto lidem budou snižovány. Musíme dělat něco pro subsaharskou Afriku, protože zde mnoho lidí umírá hladem. Často se na to zapomíná. Je nutné, abychom zde strhli hranice mezi veřejným sektorem a soukromými společnostmi. Je třeba, aby soukromý sektor byl více zahrnut. A paní Hidalko, jedna minuta. Děkuji za Vážený pane předsedo, rád bych vzdal hold Jose Sarmangovi. který je uznáván především u nás v mém eh, městě, v mém rodném městě. Je to člověk, který neustále bojoval proti válce a bojoval za veliké ideály, bojoval rovněž za práva eh, lidu západní Sahary, rovněž bojoval proti kubánskému režimu, je to veliký spisovatel, rád bych mu vzdal hold, protože mm, jeho hlas nikdy neumře. Děkuji za slovo. Kyria Kopa, jedna Paní Kopa, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Turecko je kandidátskou zemí a je zapotřebí, aby sdílelo hodnoty Evropské unie a proto je naprosto zásadní, aby tady bylo dobré sousedství mezi Tureckem a e, sousedními zeměmi, tak jak to několikrát zdůraznil parlament i rada. Před několika eh, týdny eh, Turecko zase porušilo eh, výsostné vody Řecka. Turecké plavidlo se přiblížilo k řeckým břehům, aniž by řecké orgány o této skutečnosti byly e, uvědoměny. Pokud tady mají být dobré vztahy, což je v zájmu obou stran, tak je třeba, aby e, byly dodržována e, pravidla. Toto jsou pravidelná porušení výsostných vod a vzdušného prostoru a to všechno spochybňuje upřímnost úmyslu turecké strany. Musíme to říct jasně Ankaře. Děkuji, paní Kodenbach, jednu minutu. K největším pokrokům medicíny patří také očkování. Programy očkování pro děti jsou úspěchem pro Evropu. Některé nemoci, které v minulém století a v minulém tisíciletí někdy stály děti život, v současné době už téměř neexistují. A například došlo Eh, k omezení některých eh, nemocí. Přesto ale existuje eh, klesající motivace rodičů, aby nechávali své děti očkovat. Z tohoto důvodu dochází k tomu, že například zarděnky nebo některé další choroby se opět vyskytovat, začínají vyskytovat. Představuje to ohrožení nejenom pro daného člověka, ale představuje to také ohrožení pro ostatní lidi, protože mohou být nakaženi. E, očkování, preventivní očkování nechrání jenom daného člověka, ale také celé společenství. Imunizace a očkování je naprosto nutná a v kontextu současných eh, současné situace a rostoucího nebezpečí těchto chorob je třeba, abychom očkování podporovali. Děkujeme. Pana Galagar jedna minuta. Pane předsedo, nejdříve bych chtěl podpořit paní eh, Marriage McGuinness a to, co říkala o Equitable Life. Rovněž bych eh, chtěl říci, aby britská vláda tu otázku řešila urgentně. Já jsem v kontaktu s lidmi ze své země a hovořil jsem s nimi o tomto tématu. Je třeba vytvořit eh, komisi, která, nebo byla vytvořena komise, která má stanovit finanční perspektivu pro rok 2014 až 2020. Eh, rozpočtová linka nebo rozpočet po roce 2013 musí zohledňovat to, že um, výdaje na zemědělství uh, v Evropské unii představují jenom žádná celá 4 hrubého domácího produktu. Je nutné, abychom se soustředili, abychom finance soustředili také na ochranu životního prostředí, na vytváření pracovních míst a na hospodářskou udržitelnost zemědělských oblastí. Mnohokrát děkuji. Paní Manesku, jedna minuta. Mnohokrát děkuji. Jak víte, Rumunsko už více než týden bojuje proti záplavám, které způsobily 23 úmrtí a došlo také ke zničení budov. E, za této situace potřebuje Rumunsko podporu z Fondu Solidarity. Vláda v Bukurešti je v současné době neschopna kontrolovat tuto katastrofu a vyvodit odpovídající závěry. Já bych na vás chtěl apelovat, pane předsedo, a také na Evropskou komisi, abyste pomohli těm, kteří v současné době nejvíce trpí. Chtěla bych požádat také Evropský parlament. Chtěla bych požádat Evropský parlament o to, aby Fond Solidarity mohl i nadále podporovat

jsme přesvědčeni, že jak zaměstnanci, tak pracující budou pokračovat v této bitvě, která je jedinou realistickou alternativou současné krizi. Pan Morganti, máte minutu. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, já bych chtěl eh, využít eh, tuto příležitost tomu, abych pohovořil o ratifikaci úmluvy OSN upravující práva kte- lidí, kteří mají určitá postižení. Toto je velice důležitá věc, která ovlivňuje občanskou společnost na celém světě. Evropská unie zatím ještě neratifikovala tuto úmluvu, protože eh, některé eh, státy stále ještě eh, nepodepsaly kodex který s tím souvisí. Jsem přesvědčen, že tento parlament eh, dá další signál v tom smyslu, že je potřeba ratifikovat tuto úmluvu OSN, eh, která upravuje práva jednotlivců, kteří mají určitá postižení. Evropská unie se, eh, je hnací silou na mezinárodní scéně a proto musíme uznat, že je naprosto zásadní pro všechny jednotlivce, pro všechny občany, aby měli právo na plný život. Děkuji. Pan Salarvakos, máte minutu. Pane předsedo, řecký premiér napsal knihu, která se jmenuje Hluboká strategie, která byla nedávno zveřejněna v řečtině. Hovoří se tam o Turecku jako o regionální velmoci, jež má zájmy od Číny až po jaderné, jaderské moře. A na stránce 174 je zvláštní kapitola, kde se hovoří o geostratické důležitosti Kypru. A to nezávisle na vůli občanů, kteří na, tam žijí a e, jaké náboženství vyznávají. Je tam také zmínka o rodu. A dále se v této strategii hovoří o tom, že mají zájem o například ostrovy, jako je Kuba. Přestože samozřejmě jinak neplánují okupaci těchto eh, ostrovů, ale hovoří o tom, že eh, o podobné ostrovy mají zájem. Jsou to eh, bývalá území někdejší otomanské říše a já si myslím, že bychom měli vyslat jasný signál Turecku. Pane předsedající, Španělsko eh, otevřelo novou kapitolu eh, s Tureckem, asi aby odvlátilo, odvrátilo pozornost od eh, probíhající krize, ale víme, že ve vztahu s Tureckem jsou ještě nevyřešené otázky, jako je vztah k, Rumun, Arménii, ochrana náboženských menšin, uznání Kypru a tak dále. Španělsko hovořilo o tom, že bylo potřeba ukázat dobrou vůli a že je možné Eh, rychle ukončit eh, tato vyjednávání. Podle mě neslíchané, že Španělsko přistoupilo k otevření nové kapitoly, aniž by trvalo na eh, dodržení základních podmínek pro vedení tohoto dialogu. Evropská unie je tím vystavená velkému tlaku a já bych se chtěl zeptat, proč pokračuje přijímací proces tímto tempem přes přání občanů. jen lepto. Pan Panaresku, na jednu minutu. vin astăzi în fața dumneavoastră. Vážení kolegové, jsem zde před vámi proto, abych vyjádřil svou lítost nad tím, že ačkoliv jsme žijeme ve 21. století, jsou určité členské země, ve kterých je stále období španělské inkvizice, pokud jde o svobodu tisku. Uh, Základní ústavní práva, jako jsou svoboda vyjadřování, jsou v některých členských státech pod vlivem vlád, která, které považují um, svobodu tisku a svobodu vyjadřování za záležitost národní bezpečnosti. Toto se dotýká všech vrstev společnosti a, vz, a dokud se neodhalují eh, nějaké tajné eh, doklad, eh, dokumenty, není důvod, aby zasahovala státní bezpečnost. Došlo k utišování médií a k cenzuře médií. Je, hovořím o zemi, kde jedi, eh, pokud jediné, ne, jediný zdroj pro eh, informací pro média nemůže být evropskou zemí. Eh, pan, Tomasakus, minutu. Děkuji. Poslední týden turecký výzkum, že eh, jsme bez jakéhokoliv parování a povolení Řecka eh, prováděl výzkum v hlubokém moři v oblasti, která je nepochybně řecká. To způsobilo velmi silnou diplomatickou reakci ze strany Řecka. Je to příklad chování, které je velmi obtížné, pokud jde o liberalizaci vztahů. Jedním z důvodem této obtížné situace je, že Turecko nepodepsalo dohodu o pra- mořském právu. Je to eh, dohoda smíšené povahy, která byla podepsána Evropskou unii všemi i členskými státy a všemi kandidátskými státy, které chtějí vstoupit do unie s výjimkou Turecka, ačkoliv je to nedílná součást eh, AKI. Eh, takže Turecko musí podepsat tuto dohodu, pokud se chce stát členem Evropské unie. To je důležitá podmínka a pokud pokud ji Turecko nesplní, bude to mít negativní dopad na následující fáze jednání, především pokud jde o otevírání kapitol týkajících se rybolovu a energie, čili Turecko by mělo podepsat UNCLAD. Pani Tornstein na jednu minutu. Já na Asi jsem to nevyslovil správně, ale doufám, že ano. <laughs> Um, Pane předsedo, já bych se chtěla vrátit k diskuzi, kterou jsme dnes vedli a která se týkala a dovolte mi, abych mluvila polsky. Je to občanská iniciativa. Dnes eh, o tom proběhla diskuse a já myslím, že bychom to neměli podceňovat. Společenská komunikace je velmi důležitá eh, věc a dnes bývá často přehlížena. Když jsme schvalovali Lisabonskou smlouvu, tak jsme to všichni zdůrazňovali a říkali jsme, že občanská iniciativa je velmi důležitý mechanismus pro kontakt s našimi voliči a to mi chybí také na Evropském par- parlamentu. Myslím, že nekomunikujeme dostatečně s našimi občany. Já se o to snažím, hovořím s voliči a mám pocit, že naši občané si vůbec neuvědomují, že podobný mechanismus existuje. A já si myslím, že bychom se tomu měli dále věnovat, podpořit to, eh, zdůraznit důležitost eh, takové iniciativy a říct, že to je velmi dobrá příležitost, která by mohla přiblížit Evropskou unii občanům. Paní Karvalov na jednu minutu. Děkuji, eh, pane předsedo. Podle dat Eurostatu v Evropské unii roste nezaměstnanost a už se dostala v Portugalsku na maximální úroveň. Totež se děje v mnoha zemích, které dostihla krize. Náklady Eh, vzhledem k tomu, že se zhoršila situace na finančních trzích, může způsobit katastrofu, pokud jde o nezaměstnost. Proto je třeba za, eh, pře, eh, zaujmout, přijmout pragmatická opatření. Mnoho občanů neplatí své dluhy. Je to v situaci, která je velmi obtížná a také je, také je třeba se zaměřit na strukturální fondy a proto vyzýváme komisi a členské státy, aby se tyto fondy použily, použili pro vytvoření rozumných pracovních míst, proto aby reforma byla flexibilní a agilní. Opakuji, že je, jsou velmi významné malé a střední podniky a zdůrazňují význam také mládeže, protože mládež může pomoci malým a středním podnikům je to problém, který v mé zemi je velmi palčivý. Pan Tabači, minutu. Pane předsedající, autoritativní vlády se zaměřují na média a snaží se omezit jejich svobodu. A já se obávám, že v několika členských státech eh, Evropské unie k takovému trendu dochází. Rada, komise i parlament, všechny tyto instituce mají kritéria, ale vůbec nesledují jejich porušování. Co pak si neuvědomujeme důležitost nezávislosti médií v Evropské unii? Nejsou poskytovány dotace, vyvíjen tlak na různá média. To je velmi znepokojící a informace, které eh, se vysílají prostřednictvím eh, veřejnoprávních kanálů, eh, jsou poplatné vládám a proto si myslím, že bychom si měli podrobně přečíst zprávu Ivo Beleta. Skutečně by Evropská unie měla monitorovat stav médií, měli bychom mít audiovizuální monitorovací středisko a snažit se zaručit nezávislost médií. A dále si myslím, že ombudsman by měl mít širší pravomoce a měl by kontrolovat i svobodu médií. Bez ní nemůžeme mít právní stát a demokratické instituce. Kalfin. Thank you very much, uh, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, já jsem se rozhodl vystoupit, protože jsem velmi znepokojen eh, situací ve vyšším vzdělávání v Turecku a s tím, že jsou vytvářeny překážky uznávání eh, diplomů z Řecka. A jeden takový příklad se týká také Bulharska, kde diplom získaný na univerzitě není automaticky uznáván, jak by tomu mělo být žadatel musí předkládat celou řadu různých dokladů, které jsou hodnoceny a prověřovány zvláštním výborem. A to všechno eh, znamená ztrátu času a peněz. A občané potom jsou kolikrát odmítnutě, podle mě jsou tím porušována práva univerzit individuálně posuzovat okolnosti, za kterých byl diplom vydán. A je to eh, naprosto jasné porušení směrnice 8948 a komise by s tím měla něco dělat. Presidente, kolegas. Vážený předsedo, kolegové, chtěl bych solidarizovat s obětmi nedávných povodní ke kterým došlo v Evropě a chtěl bych obrátit pozornost na sever Španělska, především na oblast Kantabrie, Asturie, Galicie a Baskicka, které utrpěly eh, velkými eh, dešti a kde chceme, aby se všechno co nejdříve navlátilo, navrátilo k normálu. Eh, chtěli bychom poděkovat civilní obraně a radnicím, které velmi pilně pracovali, aby pomohli občanům a odstranili škody. Teď je chvíle, kdy se rekapitulují škody. Nové fondy Solidarity Evropské unie by mohly být takovým nástrojem, který by efektivně zareagoval na takovéto situace. A potřebujeme efektivní aplikaci především v, do, v takových situacích, jako e, jsou povodně a podobné situace. Děkuji vám. Weber, Pan Weber. O Kačin, jen lepto. Pan Kačin. Spoštovani kolegi, v neděli 11. julija. Vážení kolegové, 11. července, tedy v neděli, uplyne 15 let od doby, kdy armáda republiky Srbsky spáchala největší zločin vůči civilistům od druhé světové války ve Srebrenici. Přes 8 tisíc mužů a chlapců bylo odděleno od eh, jejich rodin a zavražděno. Obyvatelstvo Srebrenice, což je město na hranici mezi Bosnou a Srbskem, bylo povražděno jenom kvůli svému eh, etnickému původu. Je to zločin proti lidskosti, myslím, že je to připomínka největšího etnického čištění a zločinu proti lidskosti. Bylo to odsouzeno Mezinárodním soudním tribunálem pro bývalou Jugoslávii v roce 2001 jako genocida. Rovněž Mezinárodní soudní tribunál v roce 2007 eh, to označil za genocidu. V Potočanech se tuto neděli eh, shromáždilo přes 800 eh, se, pardon, znovu pohřbí 800 nevinných obětí. My bychom si měli připomenout tyto události na Balkáně, ke kterým došlo a dá, nadále volat na tom, aby příslušní generálové byli přivedeni před spravedlnost v Hágu. Nei giorni scorsi la polizia belga ha fatto un'irruzione che non ha precedenti nella storia della Promiň, belgická policie eh, se dopustila eh, z ločinných kroků, když se eh, vloupala do domova katolického kní, kní, kněze a e, skonfiskovala tam spoustu materiálu, včetně počítačů. E, veškeré informace v těchto počítačích byly skonfiskovány. Myslím si, že e, je potřeba vždy vycházet z toho, z prezumce neviny. Také došlo k porušení i práv katolické církev Mechelenu je eh, potřeba si uvědomit, že eh, musíme podporovat duchovní svobodu, musíme si být vědomi toho, že existuje rovnost eh, před právem, před zákonem a proto bych chtěl požádat paní předsedkyni, aby předala naší zprávu paní baronce Eštonové, aby udělala něco v této věci, aby domohla nápravy. Pan Sogru, minutu. Země střední Evropy se staly členy Evropské unie, což pro nás eh, představovalo obrovskou výzvu. Hovoříme hodně o ekonomii, ale já bych chtěl hovořit o něčem, na co často zapomínáme. V těchto zemích máme eh, nejrůznější národnostní menšiny. Nejsou to lidé, kteří by eh, imigrovali do těchto zemí, ale vzhledem k historickým, eh, historickým vývoji, k vývoji ke změnám, vzhledem ke změnám hranic, tito lidé nakonec se dostali do zemí, které nejsou jejich. Velice důležitou otázkou v této souvislosti je otázka jazyková. Některé země jsou liberálnější v tomto smyslu je velice důležité, aby menšiny eh, se těšili určitému komfortu, aby měli pocit, že všechno je stejné pro ně jako pro všechny ostatní. Myslím, že to by se mělo týkat i kandidátských zemí Evropské unie. Všichni evropští občané by měli eh, by, by se k mělo přistupovat stejně a měli bychom všichni mít právo na život, v důstoj, na, ži, na důstojný život. Paní Jezovělka, máte minutu. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, chtěla upozornit na eh, problémy, které eh, souvisí s poskytováním zdravotní péče pro poslance v cizích zemích. Došlo totiž k situacím, kdy jsme museli zcela přesně vytvořit určitá pravidla, která se vztahovala na eh, poslance, kteří potřebovali stálou zdravotní péči. Myslím si, že bychom měli tu stávající situaci nějakým způsobem eh, zlepšit, protože není eh, dobrá. Dámy a pánové, chtěl, vážení kolegové, chtěla bych poděkovat za to, že mi byla poskytnuta veškerá péče. Chtěla bych vám poděkovat také za poskytnou péči nemocnici v Šanghaji. Také paní Plasové bych chtěla poděkovat eh, pochopitelně ještě i dalším. Pan Sikerský na minutu. Dámy a pánové, krize postihla celou řadu lidí a to velmi těžce, ale já bych se dnes chtěl zmínit o mladých lidech zejména a sice o těch, kteří žijí v chudobě, kteří jsou vyloučeni ze společnosti, kteří byli dlouho nezaměstnaní. Tito mladí lidé představují eh, velkou část nezaměstnaných a vstupují do dospělosti bez eh, zkušenosti s pohodlným životem a víme, že musíme investovat do jejich vzdělávání, do jejich přípravy, Velmi často jsou zavírány továrny, pracovní místa jsou rušena. Naštěstí ještě pořád máme fungující školy a univerzity a existují různé možnosti, jak nabízet odbornou přípravu těmto mladým lidem. A proto toto vzdělávání musíme podpořit, zejména v době hospodářské krize. A já jsem velmi rád, že paní Jendřejevská připravila zprávu o rozpočtu, který věnuje zvláštní pozornost této otázce. Pan Tarabela. Evropa je spíše Evropou politiků než občanů. A proč tomu tak je? Je to proto, že někteří z nás, někteří politici se staví mimo hru. Jak si vysvětlit, že eh, jeden vysoce postavený politik odloží setkání s nevládními organizacemi, aby se setkal s hráči národního fotbalového týmu. Místo, aby řešil eh, urgentní otázky související se skandály jednoho z jeho ministrů. Eh, víme, že hrozí teroristické, skanda, teroristické útoky, eh, celá řada vážných věcí, ale místo toho tento vysoký představitel ztrácí čas takovými setkáními a přijímá jihoafrického prezidenta jako eh, eh, význačného potentáta. Kdyby byl pořádným vlastencem, tak by se staral o ty, kteří přišli o práci, kteří neví, jak z důchodu výjít, jak výjít s důchodem na topení. Eh, Mluvíme o prezidentovi Sarkozym. Eh, nemáme stejné hodnoty a stejné priority, to je evidentní. <clears throat> Eh, Pan Enciu, nám jednu minutu. Děkuji, pane předsedající. Já bych rád vyjádřil soustrast rodinám obětí, které přišly o život po povodních v Rumunsku. Chtěl bych vyslovit svou soustrast všem těm, kteří utrpěli ztráty v těchto povodních. A chtěl bych je podpořit. Bohužel nedostatek infrastruktury, jakož špatná příprava rumunských úřadů, a to přesto, že k podobným událostem došlo v minulosti, vedla ke ztrátě mnohých lidských životů. Jak už jsem říkal na posledním zasedání, Chtěl bych znovu vyzvat Evropskou komisi k tomu, aby předložila návrh programu, který by zajistil lepší zprávu eh, vodních toků v Evropské unii, tak eh, aby bylo investováno do základní infrastruktury podél evropských řek, abychom zamezili podobným katastrofickým situacím v budoucnosti. Chtěl bych ještě poděkovat Belgii, Francii, Estonsku a dalším za jejich velmi rychlou pomoc eh, prostřednictvím výboru pro civilní ochranu. Pane předsedo, já bych vás chtěl upozornit na tu hádanku, která nás trošičku mate, respektive mate poslance z mého regionu. V listopadu 2009 v Kambrii došlo k obrovským eh, povodním. Eh, byly zničeny domovy eh, řady lidí a také zahynulo mnoho lidí. Britská vláda má právo pochopitelně také požádat o pomoc a o solidaritu Myslím si, že ty peníze, které mohly přijít, by bývaly odpovídaly částce asi 100 tisíc eh, liber. Přesto však, eh, a je to bizarní, eh, britská vláda o tuto pomoc nepožádala. A přitom my platíme stejné daně jako všichni ostatní a část těchto daní se posílá do Bruselu. A proto si myslím, že máme právo požádat o část této sumy, aby nám byla vrácena. Myslím si, že liberistická vláda v tomto případě naprosto selhala. Děkuji vám. <clears throat> Pan Matula, máte minutu. Děkuji, děkuji, pane eh, předsedo. V Rumunsku došlo také k obrovským povodním a to nedávno jednalo se o obrovské eh, oblasti. Eh, 23 tisíc lidí zahynulo, přes 18 tisíc lidí muselo být evakuováno a byl zničeny tisíce domů. Co bylo ještě horší, to, co je ještě horší, je to, že tyto povodně pokračují. Rumunská vláda v současné době se snaží bojovat eh, s těmito povodněmi, ale současně také se snaží vyčíslit eh, ztráty. A chtěla by se obrátit v této souvislosti na eh, Fond Solidarity. Částka, kterou Rumunsko eh, by mohlo dostat, eh, eh, pochopitelně postačí pouze na část rekonstrukce těchto domů. Přesto ale tím vyšleme významný signál všem těm občanům, kteří buď přišli o své příbuzné nebo přišli o svůj majetek. Myslím si, že toto bude důkaz o tom, že v Evropě existuje solidarita a jednota v době krize. Proto bych vás chtěl všechny vyzvat, abyste eh, na základě solidárního přístupu eh, odhlasovali tuto finanční pomoc eh, a to hned poté, co oni požádají eh, rumunské úřady. Děkuji, pane předsedo. Pan Postinár, máte jednu minutu. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Mezi dvěma světovými válkami Rumunsko, Maďarsko a Itálie měli diktátorské režimy, fašistické vlády, které eh, páchali násilné činy jak eh, uvnitř těchto zemí, tak na mezinárodní úrovni. V současné době v Itálii existuje monopol eh, pro média, eh, v jeho čele stojí pan Berlusconi. V Maďarsku Orbanova vláda kterou podporuje také strana, která je zde zastoupena v tomto parlamentu, se snaží také získat monopol nad sdělovacími prostředky i v, v Rumunsku dochází eh, za vlády Basesku k podobnému eh, trendu. To ukazuje zranitelnost eh, sdělovacích prostředků. Myslím si, že Evropská unie by se měla poučit ze všech lekcí, které nám udělala historie a měli bychom se postavit proti tomuto nedůstojnému rozhodování. Děkuji. K České Paní Lukačevská, minutu. Děkuji vám, pane předsedo. 1. července eh, převzalo předsed, převzala předsednictví Belgie. Belgická vláda nepředložila své priority ani pracovní program na rozdíl od jiných vlád, takže máme otázku. Je to skutečně pravda, že všechny důležité problémy, problémy důležité pro Evropskou unii by měly být nějakým způsobem řešeny. Víme, že eh, Belgie Eh, se zabývá zákonem o eh, by se měla zabývat zákonem o opatřeních v případě eh, přírodních katastrof. To se týká Polska i dalších zemí, především v případě povodních belgické předsednictví vzhledem k interním problémům možná nebude možno dostat svým závazkům vůči občanům. A chtěla bych poděkovat všem, kteří velmi rychle eh, pomohli rodinám a obětem eh, povodní ve všech zemích. Děkuji. Pan Gřib je minutu. Pane Gřib, možná, že jsem neřekl dobře to jméno, pane Gřib. Ano, pane předsedo, velmi obtížně se to vyslovuje, ale myslím si, že to je tak. Eh, pane předsedo, 21. června eh, eh, Eh, Rusko eh, přerušilo nebo zastavilo kohoutky eh, plynovodu do Běloruska a dají se čekat další snížení dodávek plynu, pokud Bělorusové nebudou plnit své závazky. A Bělorusko říká, že by to mohlo ovlivnit dodávky zemního plynu do zemí Evropské unie. Experti si myslí, že to je určitý tlak který eh, je, eh, je vyvíjen eh, v, na Bělorusko, aby se řídilo určitými standardy nebo určitými smlouvami, aby se zvýšily ceny v mezinárodním obchodu a e, nebo aby e, Bělorusko se zabývalo určitými strategickými společnostmi. Fakt je, že imič této země e, byla poskvrněna, především pokud jde i o Nord Stream. A mám otázku pro komisi. Jak funguje mechanismus včasného varování v tomto případě. Víme, že v roce 2009 byly podepsány dohody o tomto mechanismu. Děkuji, pan Kelam, je, tu, je přítomen. Επομένως, Militria ομιλήτρια για i η κυρία Μαγκίνες για ena λεπτό. Paní McGuinness. Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěla přivítat dnešní zprávu Evropské komise o monitorování vnitřního trhu a o maloobchodu a o tom, jak dospět k lepším podmínkám odpovídajícím 21. Eh, prvnímu století. Já doufám, že se tím eh, změní politika obchodních řetězců. Jen minulý týden došlo k tomu, co je, se velmi těžce vysvětluje, že některé zemědělské výrobky jsou tak levné a potom se výsledné potraviny prodávají velmi draze, jako je to u nás eh, doma, což je rozhodně rozpor. A v této zprávě se hovoří o ekonomických aspektech eh, maloobchodu, ale také o dopadu na spotřebitele, životní prostředí a tak dále. A já doufám, že tento parlament do 10. září eh, projedná tuto zprávu. Doufám, že to nebude trvat dalších deset let, než vyhodnotí situaci, protože až dosud trpěli jak spotřebitelé, tak výrobci. Děkuji, vážení kolegové, tím se dostáváme ke konci jednominutových eh, vystoupení. A přes, dostáváme se k dalšímu bodu na našem programu. Zpráva, kterou budeme projednávat, je zpráva Emilie Turunen, podpora přístupu mladých lidí na trh práce, posílení statusu praktikantů, stáží a odborné přípravy. A já bych chtěl dát slovo paní zpravodajce.